Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. And it is reject. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 6 jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. And it is rejected. Je to zamítnuto. Odstavec 5, původní text ve dvou částech. Zvednutím ruky. První část, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 7 jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. And it is A to je zamítnuto. Amendment one. Návrh 1. Barol call vote. The... Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. The vote is... Konec hlasování. And it is... Zamítnuto. Původní text Eh, ve čtyřech různých částech. První část zvednutím ruky, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh dvě jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. Rejected. Zamítnuto. Návrh 4 jmenovitě zahajuji hlasování. The vote is... Konec hlasování. Reject. Zamítnuto. Úvodní ustanovení C. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení D, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 3, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Bod odůvodnění je Původní text zvednutím ruky, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. K. Původní text zvednutím ruky, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování a usnesení je přijato. Procesní námitka, prosím. Obrigado. Senhora, senhora Presidente, eh, os serviços últimas... Paní předsedající, eh, na posledním zasedání eh, se nepodařilo předat našim, naší administrativě požadavky eh, na vyjádření, vyjádření tedy vysvětlení hlasování. Eh, já myslím, že bychom skutečně měli eh, toto nějak se tomu věnovat, že to prostě není, není oprávněné tady bránit nám ve vysvětlení hlasování. Jak jste právě řekl, Toto je ustanovení v našem eh, jednacím řádu a my poznáváme, eh, poznamenáváme si váš eh, návrh. Nyní rezoluce o Mauretánie a budeme hlasovat o celé rezoluci pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní je rezoluce k Sudánu je to společný návrh několika politických skupin. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto tři proti, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a nyní eh, elektronické hlasování o celé rezoluci. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování. A rezoluce je schválena. Nyní návrh rezoluce 92 poslanců a sice uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, o celé rezoluci, která potřebuje kvalifikovanou většinu, zahajuji elektronické hlasování o této rezoluci. Končím hlasování. Rezoluce je rezoluce není přijata, poněvadž nedosáhla kvalifikované většiny. A nyní eh, rezoluce o eh, finančním uspořádání. Zahajuji elektronické hlasování o této rezoluci. Končím hlasování. Rezoluce je schválená. Než eh, přejdeme k dalšímu bodu, dovolte,